Dobře, takže na pořadu jednání máme doporučení pro druhé čtení. Zpráva Avril Doylové. Stanovení limitů rezidují farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu. Takže dávám slovo paní Doylové na čtyři minuty. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, úvodem bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům a také francouzskému předsednictví za to, že nám umožnili dohodu v druhém čtení, a to v raném fázi. Je to dosti technický návrh, protože cílem je aktualizovat současný režim Evropské unie. Hlavním cílem je chránit veřejné zdraví tím, že omezíme vystavení spotřebitelů potravinám živočišného původu, ve kterých jsou rezidua farmatologických účinných látek. Toho je dosaženo tím, že se stanoví bezpečnostní Prahy neboli maximální limity reziduí pro schválené látky a také zákazem látek, u kterých se zjistí, že jsou nebezpečné nebo u kterých není možné vědecky určit profil bezpečnosti. Samotné limity neochraňují spotřebitele. Spotřebitele jsou chráněni tím, že se stanoví také příslušná doba před porážkou a také příslušný systém sledování praxi jsou tyto období důležitým faktorem. Souvisí to také s údaji, které teď máme k dispozici. Dospěli jsme k dohodě u klíčových záležitostí. Za prvé, extrapolace limitů reziduí pro jeden druh vstažený na druhý druh. Za druhé, přijetí limitů z kodexu alimentária v Evropské unii a za třetí, vytvoření rámce pro maximální limity reziduí pro potraviny dovážené z třetích zemí. Pane předsedo, podařilo se nám upřesnit opatření, která je nutné přijmout, když jsou zjištěny neschválené látky buď v potravinách, které pochází z Evropské unie nebo jsou přiváženy z třetích zemí. A vyjasnili jsme také základ pro posouzení referenčních bodů pro nějaké opatření. To znamená maximální úrovně, zjištěné pro kontrolní účely u neschválených látek vzhledem k novým údajům. Otázka stanovení limitů pro určité produkty, jako jsou třeba dezinfektační, dezin, dezinfektační příspěvky, biocidní přípravky a tak dále, pokud je o schválení a spisy. Stanovení látky nebo rezidua farmakologicky účinné látky vyžaduje rozsáhlé studie. A to je méně běžné u takzvaných menších druhů, protože trh léčiv je malý, má malé využití. Stanovení MRL je první krok, kterého je třeba dosáhnout, než může být regulačním úřadu předložena žádost pro schválení veterinárního léku pro druhy, které potom obsahují farmakologicky účinné látky. Takže tato otázka menší druhy, menší využití je problém, který musíme naléhavě řešit, protože vede k potenciálním problémům z hlediska životních podmínek pro zvířata a pro lidské zdraví. Vždycky se snažíme léčit nemocná zvířata, ovšem podle současné legislativy se často musíme uchylovat k lékům, které nejsou schváleny. To, že nemáme MRL, vede také k tomu, že úřady nejsou schopné stanovit příslušné období před porážkou není nutné stanovit MRL pro jednotlivé druhy. Evropská agentura stanovila MRL pro jednotlivé druhy na základě takového počátečního opatrného přístupu v roce 1997 po pětiletých zkušenostech. Tato agentura posoudila všechny MRL, které byly stanoveny a usoudila, že není nutné stanovit MRL pro jednotlivé druhy, protože MRL pro konkrétní druh je vždycky v podstatě podobný nebo stejný. Ve stejném roce agentura vydala určitá vodítka pro stanovení MRL pro menší druhy. Učila určité menší druhy, jako všechny, kromě například drůbež, hovězí a nebo vepřové, a umožnila extrapolaci u stejných rodin zvířat, to znamená například přežvíkavec na přežvíkavce. Potom vydala nové pokyny, které se týkaly analýzy a extrapolace založená na riziku u jednotlivých živočišných druhů právě vychází z toho. Umožňuje to extrapolaci MRL na základě údajů ze tří hlavních druhů na všechny druhy, za předpokladu, že tyto tři MRL jsou podobné nebo stejné. Tento text je pouze právním základem pro současnou praxi extrapolace zájmu veterinární medicíny a životní podmínky zvířat. Dva konkrétní pozměňovací návrhy se týkají toho, že nemáme konkrétní léky pro určité druhy, pro všechny choroby. Týká se to také potřeby klinických výhod a toho, že není jen nutné, aby to bylo zásadně, nebylo bylo zásadní, že nějaký lék bude na pozitivním seznamu těchto účinných látek. Za jednoznačně vymezených podmínek nebude mít nutné u některých druhů mít MRL, ale bude tam muset platit šestiměsíční období. Byla bych ráda, kdyby nám komisař něco osvětlil. Slyšela jsem, že bude revize příslušné směnice. Je to tak? Děkuji. Dobře, vyslechneme si pana komisaře. Máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, revize eh, směrnice k mm, maximálních limitů mm, rezidují v potravinách živočišného původu je důležitá iniciativa Evropské komise. Jejím cílem je chránit spotřebitele před reziduji Eh, farmatologicky účinných látek v potravinách živočizného původu a zároveň zlepšit mm, využívání léčiv pro zvířata. Rada a parlament 21. října minulého roku dospěli k dohodě tato dohoda se ukazuje v společném postoji, který je předložený. Máme tedy společnou pozici, jednak rady, společný postoj, jednak rady, jednak parlamentu, tak i komise. Jsem velice rád, že komise pozměňovací návrhy jak Rady, tak Evropského parlamentu mohla převzít, mohla převzít jejich pozměňovací návrhy, protože tyto pozměňovací návody, návrhy zachovávají ducha původního návrhu komise. Komise proto ve svém sdělení parlamentu 8.1. tohoto roku vyjádřila svou plnou podporu pro tyto pozměňovací návrhy přijetí společného postoje umožní ukončit celou tuto složku ještě předtím, než skončí funkční období parlamentu. Máme zde toto ukončení pomůže lidem, kteří každodenně pracují se léčivými přípravky, umožní lepší práci jak v zájmu zdraví zvířat, tak v zájmu ochrany spotřebitele. Ti lidé, kteří s touto problematikou pracují, již čekají právě na dokončení právních předpisů k reziduím. A myslím si, že jsme provedli dobrou práci a můžeme být spokojení s řešením, které jsme nalezli. Jsem si vědom zvláštní o významu toho, aby léčiva pro život pro zvířata byly k dispozici. A proto tedy budu podporovat tuto směrnici. V roce 2010 bude vyhodnocení problémů, které se týkají provádění směrnice a tam, kde je to nutné, tak komise předloží odpovídající nové legislativní návrhy. Zvláště děkuji paní zpravodajce, paní Doyle, a děkuji jí za její opravdu neúnavnou práci, která nám upožnila dosáhnout schody v tomto důležitém tématu. Ještě jednou jí srdečně děkuji za skvělou práci, kterou vykonala. En principe, c'est la procédure eyes, mais vu l'heure attendue, est-ce qu'il y a des collègues qui... V zásadě by teď měla, eh, bychom měli dát slovo eh, nezařazeným řečníkům. Ovšem, zdá se, že zatím zde žádní řečníci nejsou. V zásadě se tedy můžu rovnou obrátit na pana komisaře, <laughs> zda by si přál odpovědět řečníkům, kteří se nevyjádřili. Asi ne, že ano. Tak dobrá, takže dám slovo ještě jednou paní zpravodajce. Ano, děkuji. Pane předsedo. Jenom bych ráda řekla, že zde je jeden pozměňovací návrh, který nemohu podpořit, protože eh, by to v podstatě vytvořilo, vytvořilo mm, problematickou právní situaci. Pokud není možné Eh, provést texty, kte, testy, které by stanovily eh, ty maximální limity v té eh, ochranné lhůtě, tak tento návrh tedy zamítám. Je potřeba, aby tato směrnice byla <laughs> co nejrychleji revidována, protože se zde vyskytuje významný problém a sice dostupnost veterinárních přípravků, které by byly přístupné, přípustné. Mm, řada zainteresovaných stran už se za poslední léta snažila řešit problém těchto dostupných léků. I přes jejich snažení ovšem ta situace se stále zhoršuje a máme tedy nedostatek autorizovaných přípustných léčiv pro zvířata, veterinárních léčiv a to samozřejmě způsobuje problémy pro zdraví zvířata, eh, potažmo i pro zdraví lidí. Zde se tedy vyskytuje například riziko eh, nebezpečí neléčených chorob, které se tedy přenesou na další zvířata, potažmo i na <laughs> lidi. A ještě důležitá věc, efekt opilování, protože se snižuje počet eh, koloní včel a to samozřejmě vede k nižšímu počtu opilení. Je tedy potřeba zaměřit se na tento problém, protože to samozřejmě se pojí i s tím, že není možné už naplňovat eh, cíle Lisabonské agendy v oblasti zemědělství. Eh, děkuji, děkuji všem kolegům i panu komisaři za spolupráci. Merci beaucoup, Madame Doyle. Děkujeme, paní Doylová. Debata je uzavřena a bude se hlasovat zítra. A nyní tady máme zprávu Hanu Takuli, vzdělávání dětí migrantů. Dávám slovo zpravodajce. Zpravodají.